byly to nejrůznější doložky ohledně všeho možného, ale nikdy tu komise Evropskému parlamentu nic řádně nevysvětlila, takže jsme se nacházeli v takové situaci, kdy jsme vlastně nemohli řádně vykonávat tu demokratickou kontrolu. A tak toto fungovalo v posledních několika letech. Ty zkušenosti, které tu máme z posledních let, ty záchrany bank za nesmírných částek, to mělo obrovské dopady na ekonomiku. Takže myslím si, eh, že je je zapotřebí provést hloubkovou revizi fungování mechanismu. Například jsme navrhli a chceme, aby tato reforma odrážela, že evropský rozpočet musí přispívat k finančním mechanismům Evropského mechanismu stability, protože tak bychom mohli provádět rozpočtovou kontrolu nad eh, jeho aktivitou. To je věc, která nebyla přijata, ale bude v jednom pozměňovacím návrhu, o kterém se bude hlasovat. Další věc, kterou bychom rádi viděli v textu, je, že budoucí programy by měly být delegované akty. Proč? Protože to by umožnilo Evropskému parlamentu je zamítnout, ale to také nebylo přijato. Nicméně my to předložíme také jako pozměňovací návrh. A další pozměňovací návrh, který předložíme, to žádáme už velmi dlouho, je analýza sociálního dopadu, především těch věcí a těch politik, které mechanismus rozvíjí. A to se neudělalo například v Řecku. A byla to autentická katastrofa. A také větší možnost kontroly jmenování ředitele. My nemáme opravdu demokratický proces parlamentu tomto ohledu. A potom backstop. Je velmi dobře, že to bude fungovat jako backstop, ale backstop nebude fungovat, pokud bude vyžadovat jednomyslnost v radě. Takže bychom také předložili žádost, aby fungování backstopu bylo automatické na základě určitých kritérií. Backstop, který bude podléhat jednomyslnosti rady, skutečně není backstop, takže nejsme spokojeni ani se zprávou, ani s reformou. Děkuji.

Mezinárodního měnového fondu. To říkám já, protože v Řecku jsme skutečně na vlastní kůži zažili bolestné dopady chyb některých liberálních receptů a některých zmílených receptů Mezinárodního měnového fondu. Teď potřebujeme Evropský fond stability. Jak zde také zaznělo, musí být použita komunitární metoda a také se musí zodpovídat nejen národním parlamentům, ale také Evropskému parlamentu. A toho nedosáhneme mezivládní metodou, ale metodou společenství. A další věc. Nestačí nahradit Mezinárodní měnový fond, ale i ty jeho recepty. To znamená, ten v neoliberalismus. Musíme tedy změnit i některé přístupy, některé ty recepty a potom je třeba také zodpovídat se účetnímu dvoru, nejen Evropskému parlamentu. Místo předseda komise, který je zodpovědný také za sociální soudržnost, do toho musí být zapojen, jinak budeme velmi pozadu. Děkujeme. A nyní bude mít za EFDD slovo pan Vaj. Děkuji, paní předsedkyně. Jako frakce rozhodně nemůžeme přijmout eh, ten podklad, který tady máme, na jehož základě má být vytvořen Evropský fond stability. Je to vlastně jenom kopie Mezinárodního měnového fondu, která je tímto institucionalizována a má poskytovat eh, podmíněné půjčky, jak velmi dobře říkal kolega Papademulis, ten úplně pošlapal řecký národ, půjčoval peníze cenou nebo výměnou za co? Za snižování platů, za opravdu krvavé škrty a potom, co bude tento princip institucionalizován, tak si myslíte, že to bude demokratičtější. To je opravdu velký zločin. Měli bychom zcela zreformovat eh, tuto konstrukci. Měli bychom výjít eh, z analýzy nerovnováhy v eurozóně, protože je zde nerovnováha. My nepotřebujeme tyto nástroje, ale skutečná demokracie a vy vůbec neukazujete žádné pochopení. Děkuji. Kiitokset edustaja Valli Děkujeme, pane Vali. A nyní za ENF pan kolega Marušik. Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme o trhu. Mechanismus volného trhu spočívá v tom, že upadají firmy a podniky, které nemají zisk a rozvíjejí se ty, které nejlépe uspokojí potřeby spotřebitelů. A tím pádem ve, na volném trhu O úspěchu rozhodují dva činitele. Potřeba spotřebitelů a nízké výrobní náklady. Jakékoliv administrativní vměšování na volný trh jednak pomáhají přežít těm, kteří jsou neefektivní a měli by zkrachovat a na druhé straně uvalují náklady na ty, kteří našli způsob, jak dosáhnout úspěchu a mohli by se rozvíjet. Vytvoření takové instituce, jako je Měnový fond, je dalším mechanismem velmi silného vměšování do hospodářství. A to je proti smyslu volného trhu a dopad může být pouze jeden a určitě bude rozvoj efektivních firm bude brzděn a spotřebitelé budou muset financovat firmy, které jako neefektivní by měly zkrachovat. Vytvoření takového fondu a vyčlenění velkých finančních prostředků na tento fond znamená také oligarchická privilegia pro velké korporace. A to je diskriminace všech ostatních. Tím se také generalizuje mechanismus čím dál silnějšího trestání za efektivitu a odměňování za neschopnost. A tím Evropská unie dosáhne růstu, ovšem bude to růst se záporným znamenkem. Bohužel, škoda. Marusik. Ja sitten sitoutumattomien puolesta edustaja Sofi Montel. Minuutti, olkaa hyvä. Sofi Montel, na jednu Vážení kolegové, v roce 2010 trojka složená z Evropské komise, ECB, Mezinárodního měnového fondu uvaluje na řecký lid úsporná opatření a okamžitě se dostanou eh, do slepé uličky. Vám se to asi líbilo, protože teď vyžadujete mít vlastní měnový fond, tentokrát evropský, a píšete černé na, na bílém, že jeho úkolem bude poskytovat přechodnou finanční pomoc členským státům v nouzi a samozřejmě na základě specifických podmínek podle programu přizpůsobení. My víme, co to znamená tyto programy. V Řecku byly drasticky sníženy důchody, klesly platy, podniky byly privatizovány a pochopitelně vzrostla nezaměstnanost. Takže to je ten horizont europeismu. Nařizuje to Německo, které vládne Evropě železnou rukou. Jedna věc je jasná. Pokud už nic velkého od suverenistického eh, hnutí ve Francii nemohu moc čekat, tak se mohu spolehnout na vás, že vy sami Evropu zničíte. Děkuji. Děkujeme. Pani Montel. Tak to byli zástupci politických frakcí a nyní jednotliví poslanci a jako první má slovo pan Ferber na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, pan komisaři, kolegyně, kolegové. V krizi, dlouhé krizi jsme viděli jednu věc jasně. ESM a jeho předchůdce EFSF se osvědčili. Byly nepolitické a na bázi faktů a a eh, jasných pravidel. To je mnohem více, než co můžeme tvrdit o Evropské komisi. ESM a SSS s rozhodujícím způsobem se zasloužil o to, že programy v Portugalsku, eh, v Řecku, na Kypru a jinde byly úspěšné. A z toho logicky vyvozuji, že to, co se osvědčilo, bychom neměli principiálně spochybňovat. Můžeme přemýšlet o tom, jak výměn, zlepšit výměnu mezi Evropským parlamentem a ESM a podobně, například pomocí interinstitucionální smlouvy, ale neměli bychom to také přehánět, protože konec konců ty prostředky dávají k dispozici členské státy, takže nakonec i vnitrostátní rozpočty a vnitrostátní parlamenty mají své zodpovědnost, eh, parlamenty kontrolní a vlády mají tu odpovědnost jako takovou. A to také znamená analogicky, že některé návrhy, například bychom většinově rozhodovali o programech a makroekonomického přizpůsobení, anebo že by evropský ministr financí mohl zvažovat eh, udělení financí podle svého vlastního uvažení, bychom se to měli zdát, Protože zde opravdu jako hlavní motiv potřebujeme to eh, ručení jako takové a zodpovědné chování. Děkuji, pane Ferberem. A nyní pan zambal Rujbal na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Od začátku hospodářské krize se ukázaly nedostatky architektury eura a především potřeba dále pracovat a prohlubovat hospodářskou a měnovou unii. A je pravda, že byly učiněny kroky vpřed v tomto smyslu, především snižování rizik, ale máme ještě před sebou spoustu úkolů, například dokončit evropský systém zajištění vkladu, anebo mít skutečný rozpočet eurozóny, který by umožnil zemím eurozóny bránit se před dalšími hospodářskými krizemi. A pod tímto deštníkem Evropské hospodářské a měnové unie diskutujeme o reformě současného mechanismu stability, který byl spuštěn v roce 2012, ale který by podle názoru tohoto parlamentu měl být změněn. Jsme toho názoru, že Evropský mechanismus stability by měl být součástí právního rámce Unie. A to by umožnilo řízení na základě metody společenství a také by to usnadnilo koordinaci hospodářských a fiskálních politik a také dalo by mu to větší demokratickou legitimitu. Také by bylo zajímavé, kdyby evropský rozpočet mohl přispět k tomuto mechanismu, protože tím by dal Evropskému parlamentu možnost vykonávat rozpočtovou kontrolu a navíc účetní dvůr by mohl být vnějším auditorem. My socialisté jsme několikrát si stěžovali na tu podmíněnost a na ty velké reformy, které byly za trojky vyžadovány. A Tyto škody byly dokonce uznány i některými představiteli Evropské unie. V budoucnosti proto chceme, aby ty reformy a ty reformní programy zohledňovaly sociální dopad navrhovaných opatření, abychom neopakovali chyby z minulosti. Jsem si vědoma, že toto jsou pouze doporučení Evropského parlamentu a nemají právní hodnotu, ale mají důležitou politickou hodnotu, takže doufám, že je vezmete v úvahu. Děkuji. Kiitokset edustaja Gardia Zaval Ruvial. Ano, děkujeme paní poslankyni. A nyní má slovo pan Luke na jednu minutu. Paní předsedkyně, dámy a pánové, na začátku ESM eh, bylo vlastně porušení smluv. Byly porušeny evropské smlouvy a tím pádem vznikl ten stabilizační mechanismus. Nyní hovoříme o tom, že SM nahradíme měnovým fondem. A to by bylo opět porušení smluv, protože EU zde vůbec nemá kompetenci k tomu, aby ustavovala nějaký evropský měnový fond. Nikde v evropských smlouvách e, není zmocněna k tomu, aby zřizovala takovýto fond. A to je další příklad toho, že se EU snaží o to, aby na sebe přebírala jednu kompetenci za druhou. A vždy jsme s tím měli bohužel špatnou zkušenost protože kdykoliv se na EU přenesla kompetence v oblasti měnové politiky, vznikla velká krize eura. Například, když eh, na EU se přenesla alzilová politika, uprchlická politika, tak jsme měli uprchlickou krizi. A jakým právem nyní chceme dát EU ještě kompetenci k makroekonomické stabilizaci? Je to protiprávní, je to v rozporu se smlouvami a vůbec tu není žádný důvod, proč bychom to měli dělat protože příslušná jsou zde podle smluv členské státy. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. A není Nils Torvalds. Děkuji. V těchto diskuzích občas vám pocit, že eh, trpíme ekonomickou amnézií. Eh, my tady mluvíme jako kdyby ten nesoulad v ekonomice eh, se objevil s nástupem eura. Dávám jeden příklad, jenom jeden příklad. Eh, vraťme se do britské historie 1956. To, co eh, existovalo v Británii 1956, byl deficitní rozpočet a přeceněná libra. A pak nastala krize. Takže krize a nesouhlas spojený v historii Evropy existuje od samého začátku její historie. Tedy byla tady jedno takový eh, německý posle, eh, osobnost Willy Brandt přijel v roce 1961 na zasedání eh, Evropské rady a řekl, jsme připraveni poskytnout 40 naší měny, přebytku Evropě zásoby eh, výchozí finanční eh, eh, prostředky pro řízení Evropského měnového fondu. Ale pod jednou podmínkou. Měli byste být schopni zvládat svou ekonomiku. A pokud nebudete schopni řídit vlastní ekonomiku, tak byste neměli přicházet sem a obvinovat ostatní za něco, co jste si zavinili sami. Takže děkuji a přečtěte si historii. Pokuste, pokuste se pochopit, o co tady jde. Děkuji. Děkuji kolegovi Provalcovi, Provalisovi. A teď eh, další řečník, paní Liat Rada. Eh, děkuji. Ano, všechno Eh, toto znamená jiný mechanismus. Mm, tady vlastně je nedůležité, jak to nazýváme, ať už je to mechanismus stability nebo Evropský měnový fond, pořád je to stejná věc. A chápu, že je tady potřeba takovýto mechanismus mít mm, a zároveň, jako někdo obchází eh, z Irska, tady musíte chápat, proč jsem vlastně skeptická a proč by, eh, proč, mm, když třeba přemýšlíme o zemích, jako je Řecko, tak pořád ještě platíme za ten ohromný bailout, který jsme měli před pár lety. A bude se platit až do roku 2030. Je pro nás velice obtížné zůstat optimismy, když takovýto mechanismus by měl fungovat v našem zájmu. Zvláště když zvážíme, že je tu tolik lidí v Irsku, kteří trpí bytovou krizí, nejsou eh, schopni si vzít hypotéku v bance a máme nejvyšší úrokové míry na tyto hypotéky bankovní a je tu obrovský počet lidí, kteří jsou pod tlakem ekonomické krize v Irsku, nejsou schopni si vydělat na živobytí a nevím, proč bychom měli mít naději, že takovýto mechanismus by měl fungovat. Musí být transparentní, musí nést odpovědnost Oni nebudou platit ani peny eh, na eh, eh, daních, pokud z toho nebudou mít nezisky. A tady zase mluvíme o daňových poplatnících kteří by měli být pro takovýto mechanismus. Nemám velkou naději a nemyslím si, že ještě občané budou mít velkou naději. Myslím si, že tu potřeba je, ale nemyslím si, že je to dobře připraveno. Děkuji. Děkuji. A další je pan Pričíny, minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, ale k čemu potřebujeme nový Evropský měnový fond? Máme nějaké další německé a francouzské banky, které třeba zachránit? Ne. Děkujeme. My už jsme dali. My už jsme měli tuto zkušenost v roce 2010 s Fondem na záchranu státu pod záminkou záchrany Španělska, záchrany Řecka jsme museli zaplatit 60 milionů eur za tři roky a to směřovalo do francouzských a německých bank. Španělé a Řekové nevěděli jedinou liru z těchto peněz, jediné euro. Mělo by to naopak eh, snižovat stabilitu Francie a Německo, ty země v nouzi ničí, k restrukturalizaci, která je zbavuje jejich ekonomické politické svrchovanosti. Pak se vrátíme sem za několik let a budeme si muset vyslechnout příštího předsedu Evropské komise, který stejně jako Juncker vůči Řecku se bude omlouvat za to, že je měnový fond zničil. Úsporná opatření zablokovaly oživení a vedly k recesi. A proto musíme změnit směr a umožnit členským státům vést expanzivní politiky, aby se bojovalo proti sociálním a hospodářským nerovnostem, nezaměstnanosti a sociálnímu roztříštění. Děkuji panu Pričnímu. A další je paní Elisan, minuta půl. Pan Elisan. Dnes hovoříme o zřízení Evropského měnového fondu a tzv. požehnání eura. Členství ve společné měnové unii eh, předpokládá, že ty změny budou mít podobné HDP na hlavu a srovnatelné ekonomické podmínky. Při zavádění eura o tom nemohla být vůbec řeč. Zavedení eura byla velká chyba a mimo jiné to způsobilo ekonomické problémy v EU. Příkladem jsou například přílišná zadluženost a příliš nízký hospodářský růst. Země mimo EU a euro, například Norsko a Švýcarsko, s tím mělo mnohem menší problémy. Nizozemsko už poskytlo půjčky v výši desítek miliard eur pro Řecko a Kypr a podobné země, země, které ostatně nesplnily kritéria pro um, připojení se k euro, takzvaná konvergenční um, kritéria. Euro není měna, nejsou to peníze, euro nás stojí peníze. Evropský měnový fond by měl nástrojem krizového řízení. A tím pádem vlastně likvidujeme práva vnitrostátních parlamentů a malé země jako Nizozemsko pak vůbec nebudou mít co říci. Paní předsedající, aby to bylo jasné, jsme proti Evropskému měnovému fondu a tvrdíme, že je třeba ukončit co nejdříve Evropský eh, stabilizační mechanismus. Děkuji. Měli jsme nějaký problém s tlumočením? Máme tu technický problém, zkusíme ho napravit. Tak, eh, nyní mám slovo pan kolega Karas na dvě minuty. Pane místo předsedo, vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, Evropský parlament už léta požaduje další rozvoj Evropského záchranného mechanismu SM v Evropský měnový fond. Už jsme tak učinili v naší zprávě o příčinách a dopadech největší hospodářské, finanční a sociální krize. Učinili jsme tak ve zprávě z vlastního podnětu o přeskumu a kontrole trojky a činíme to i dnes. A to z plného přesvědčení, že tím eh, vyvodíme další poučení se hospodářské finanční krize, že vytvoříme silnější hospodářskou a měnovou unii a přispějeme k finanční stabilitě EU. Chceme, aby tento Evropský měnový fond ale samozřejmě stavěl na komunitárním právu a byl pod kontrolou Evropského parlamentu. A nechceme to mít pouze jako nějakou, nějaký nástroj, který bude čistě mezivládní a mezistátní. Chceme zde mít eh, podpory stability, které budeme poskytovat státu v nouzi pouze eh, s navázáním na jasné plnění podmínek. Chceme, aby ve fondu bylo minimálně 500 miliard eur. A případně se stal součástí evropského rozpočtu a aby sloužil jako taková ultima ratio, jakožto poslední možnost eh, pro eh, řešení bank v krizi. Je to důležité proto, aby Evropa byla nezávislejší a stabilnější, aby se posílilo euro a proto, aby bylo možné v Evropě v případě nouze zasáhnout bez zahraniční pomoci, a aby bylo možné podpořit komisi při její práci a vypracovávání ozdravných a pomocných programů. Podporujeme tento trend a žádáme členské státy, aby udělali vše pro to, aby konečně nastaly potřebné rámcové podmínky. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Karasi. A nyní paní Breso na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, pane místopředsedo, kolegové. Je trochu k smíchu slyšet, jak suverenističtí kolegové, kteří požadují nezávislost při rozhodování svých států, jak zapomínají, že Evropský měnový fond, který se tak nebude jmenovat, protože se nadále bude jmenovat eh, SM, byl až dosud používán prostřednictvím rozhodnutí členských států, především členských států, a ne tím, že by byl plně začleněn do práva společenství. A tato zpráva vychází právě z tohoto konstatování problémů, které vznikly při zprávě mezivládního charakteru. A chce aby nový měnový fond měl legitimitu, která mu náleží. V této zprávě bych ráda zdůraznila význam toho, že je nutno zařadit jej do komunitárního práva, i když to zatím ještě není uspokojivé. V každém případě musíme dát parlamentu skutečné právo na dohled a na akci a potřebujeme i více. Potřebujeme začít tím jménem, protože to není měnový fond, ale jmenuje se nadále tak jako předtím. A vzniká zde také ten obvyklý zmatek ohledně názvu, které naše instituce neustále vyvolávají. Je tady pro vás modrá karta, paní Breso. Pan Eterič eh, má pro vás modrou kartu. Přijímáte ji? Takže pane Eterič, máte slovo. Děkuji paní, že jste přijala modrou kartičku. Eh, skutečně, eh, tato otázka. Eh, my, kteří jsme prospechováno, jsme toto nepoužívali, tento výraz v tomto společném kontextu. Mohla byste nám vysvětlit, proč myslíte tímto výrazem, pejorativním výrazem, nebo je to čistě taková hm, deskriptivní záležitost, protože mě to zarazilo, protože jste o tom začala mluvit a hm, já jsem se vás musel zeptat. Takže mohla byste nám, prosím vás, vysvětlit výraz sovereignist? Eh, určitě. Suverenista to je ten, kdo si myslí, že v rámci Evropské unie by kompetence měly být vráceny jednotlivým členským státům, které jsou dnes spravovány intergovernmentálně, mezivládně. Ten, kdo je federalista jako já, si myslí, že věci, které už členské státy nedokáží sami řešit, by měly být pozvednuty na úroveň společenství a měna je určitě jedna z těchto věcí. Děkuji. A teď eh, budeme pokračovat v našem programu. Dalším řečníkem je pan Kuzmik. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Já si beru slovo v této věci vytvoření Evropského měnového fondu a chci vyjádřit naději, že to bude posílení finanční stability Unie, důvěryhodnosti a perspektivy hospodářského růstu zemí eurozóny. Přepracování současných eh, institucí, tedy Evropského mechanismu stability, Eh, ve fond, který bude fungovat v institucionálním a právním rámci Unie na základě spolupráce s, národním parlament, s národními parlamenty a Evropským parlamentem a bude také zajištěn veřejný přístup k dokumentům. To všechno jsou eh, věci, které zvyšují demokratičnost a transparentnost přijímání rozhodnutí. Chci také říci, že jiné věci, které se týkají změn fungování měnové unie, budou otevřeny i vůči zemím mimo eurozónu, protože je to v souladu se zásadami vnitřního trhu. Může se to týkat takových věcí, jako je konkurenceschopnost a Unie jako celku. Neměly by také bránit členským státům mimo eurozónu v oblasti rozhodovacího procesu, Nemělo by je to tedy omezovat eh, v přístupu ke zdrojům z evropského rozpočtu. Děkuji. Kiitokset edustaja Kuzmiuk ja nyt sitten Děkujeme panu Kuzmukovi. A nyní má slovo panu Maži na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Zkušenost eh, desetiletí úsporných politik, které jsou krvavým neúspěchem všude v Evropě, určitě nestačilo. A Macron a Merkelová neměli žádný lepší nápad, než vytvořit novou antidemokratickou instituci Evropský měnový fond. Bez jakékoliv kontroly Evropského parlamentu bude Evropský měnový fond, stejně jako Mezinárodní měnový fond, ničit státy v nouzi a e, bude ničit e, také sociální stát, aby prosadil neoliberální režim Macronova, Evropa, Evropa Merkelové. To je mašina, která drtí demokracii. Nic pro lidi a všechno pro banky. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Ezerič na minutu 30. Prosím. You, Děkuji, pane předsedo jak nadějné Evropský měnový fond, jak nadějné. Takže pokud tady budeme mít země a organizace na podniky a ekonomiky, které budou se s tím potýkat, tak musíte vzít peníze daňových poplatníků a hodit jim je. Jak nadějné? Ano, jak to je užitečné? Užitečné je, když vezmete tyto země, dáte je do eurozóny, a v e, prvé fázi to je opravdu užitečné. Tyto země, tyto organizace, ekonomiky a podniky se potýkají eh, v rámci eh, omezení této eurozóny, eh, do které jste je tak hezky dostali. A teď se začíná říkat, ano, podívejte se, ono to tady nefunguje. Dobře, tyto ekonomiky se musí, to musí sami zvládat. Jsou to podniky, které tímto mohou skolabovat a budou nahrženy jinými, protože to je kapitalismus volného, volného trhu. Takže místo toho budete mít obrovské sumy peněz peníze eh, daňových poplatníků. Mm, eh, a já bych rád také byl užitečný. Já jsem osoba, která ráda pomáhá eh, v místnosti, kde je plno takových lidí. Ale co bych tady navrhl je, že bychom měli pochopit, nemůžete si jen tak zabukovat trh. Vy vlastně vnucujete určité vzorce, ale vlastně mrháte miliardami daňových poplatníků, a které se investují do nemožných projektů. Děkuji. A nyní má slovo pan Le Breton na minutu 30. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eurozóna je přirozeně křehká, protože je to skupina zemí, které mají různé ekonomické úrovně, jako Německo a Řecko. Josef Cegis to sám vysvětlil. A hrozí, že je smete příští finanční krize a proto Evropská unie vytváří záchranné sítě. Evropský fond finanční stability v roce 2010 byl nahrazen v roce 2013 Evropským mechanismem stability a ten byl považován za příliš mezivládně a proto ho chceme transformovat v měnový fond, který bude ještě více integrován. Bude to další evropský orgán, je to tedy nový útok na národní svrchovanost a proto jsem proti. Je jasné, že tento Evropský měnový fond, stejně jako Mezinárodní měnový fond, bude podmiňovat eh, přístup k financím realizací problém, tedy programů, které budou velmi úsporné a ve jménu neoliberalismu. Takže já jsem proti, protože já nechci, aby zítra byla Francie hračkou Evropského měnového fondu. Děkuji. A nyní má slovo pan Stolojan na dvě minuty. Baroku, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Od samého začátku jsem vždy poukazoval na to, že pokud chce Evropská unie vytvořit nástroj, který má sloužit k tomu, aby se dostalo podpory těm členským státům, které se dostaly do finančních problémů, tak racionálním řešením je to, abychom evropský mechanismus stability eh, vzali z té mezivládní úrovně a převedli na komunitární rámec společenství. A to vítáme, že komise předložila tento návrh a že ji dnes projednáváme. Obojí má moji podporu, ale je mi líto toho, že se rada rozhodla, že nebude diskutovat o návrhu komise. Já podporuji ten návrh, který se objevuje ve zprávě, že tento nový Evropský mechanismus má být dispozici i těm státům, které zatím euro nemají, ale mají povinnost, aby přijali příslušná opatření pro připojení se do eurozóny. Ale máme zde jeden pozměňovací návrh v tom smyslu, že takovou toho možnost by měly dostat jenom ty členské státy, které už se rozhodly, že euro chtějí zavést a které v tomto smyslu plní příslušná konvergenční kritéria, tak jak bylo domluveno s komisí i s Evropskou centrální bankou. Také vítám další návrh, který se objevuje ve právě Tento nový evropský mechanismus stability by měl také eh, převzít ten úkol toho společného jištění jednotného fondu řešení krizí, tak abychom tak mohli rozvíjet druhý pilíř bankovní unie. Děkuji a nyní má slovo pan Silva Pereira na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že tato rozprava vlastně potvrzuje to, že je zde v Evropském parlamentu vůle k tomu, aby se reforma ESM, který se má stát takovým tím mm, jednotného fondu řešení krizí, ale to pak vznikne jednotný Evropský fond stability, který bude ukotven skutečně v evropském právu, bude kontrolován naším parlamentem. A to potom bude znamenat i větší nezávislost vůči Mezinárodnímu měnovému fondu, a pak můžeme jít i cestou nezávislou na Mezinárodním měnovém fondu a je důležité se tedy poučit z těch minulých programů řešení. Nicméně je třeba zde zohlednit i sociální dopady a přeskum těchto sociálních dopadů. Domnívám se, že to jsou ty informace z této mezitímní zprávy, o které se bude hlasovat Rada a komise by měli skutečně bedlivě naslouchat Evropskému parlamentu, protože my zastupujeme evropské občany. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Marias na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, tolik ingoustu bylo vyplýtváno na vytvoření Evropského měnového fondu ve stopách eh, Mezinárodního měnového fondu, který dovedl na pokraj propasti tolik národů a tolik ekonomik. Ten experiment se odehrál na Řecku. Mezinárodní měnový fond eh, ochudil naše obyvatelstvo a my víme, jaké jsou důvody. Jedním z důvodů je struktura a politika eurozóny. Eurozóna byla vytvořena proto, aby sloužila německým zájmům. Eurozóna funguje na základě paktu stability, který je podivný a prosazení velmi závažné finanční reformy, aby se ten řezník stal tím, kdo tady trpí násilím. Děkuji a nyní má slovo Darius Rosati na dvě minuty. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, pane komisaři, nejprve bych chtěl pogratulovat komisi za to, že připravila tuto zprávu. A jsem přesvědčen o tom, že tady činíme důležitý krok ku předu, co se týče posílení ekonomické a měnové unie EU. Evropský měnový fond je zaměřen na to, aby absorboval a hradil Evropský mechanismus stability jako účinný, jako klíč, um, um, antikrizový mechanismus. Ehm, toto je krok, ehm, který zaplní eh, velkou mezeru se stávajícím systému ehm, eh, tohoto eh, v euro oblasti. Jaké jsou úkoly? Za prvé, EMF by poskytl podporu členským státům, které jsou ve finančních potížích. Nedá se říci, že to je role takového mechanismu, ale vysvětlím to tak, že to je něco, co bude poskytováno účinnějším a e, rychlejším způsobem. Druhý úkol bude rovněž sloužit jako pojistka pro banky ale e, pokud se dostanou do finančních potíží. Takže je tu šance, že tím, že se e, bude poskytovat finanční pomoc státům a bankám, tak tím konečně prolomíme tento začarovaný kruh těchto, tohoto propojení řídících bank a bude to fiskálně neutrální takže nám to dá eh, záruku, eh, eh, že se nebude měnit no, neustále se měnících mechanismů další výhody. Co se týče řízení, bude to daleko mm, efektivnější, protože bude součástí právního rámce Evropské unie a proto rozhodovací mechanismus bude rychlejší a bude více připraven a schopen eh, čelit krizovým situacím v členských státech. A konečně ještě eh, jedna výhrada. Neměli bychom Evropský měnový fond považovat za jakousi soutěž eh, k IMF, Mezinárodnímu měnovému fondu a já bych vyzval komisi, aby přišla s takovým řešením, aby stále měli měli přístup, abychom mohli profitovat z IMF jako mezinárodní instituce. Děkuji. A nyní má slovo paní Toma na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Hospodářská krize v roce 2008 jasně ukázala devastační účinky neúplné unie, která organizuje svobodný pohyb kapitálu, ale odmítá hospodářskou solidaritu. Dokončení měnové unie je nezbytné k integrované měnové hospodářské politice. Já děkuji spoluspravodajům za jejich eh, práci a vítám vytvoření záchranné sítě, která umožňuje koordinovaně zasáhnout v případě hospodářské krize v členském státu nejen ve prospěch toho členského státu, ale také proto, aby se zabránilo řetězovým důsledkům v eurozóně. Vytvoření Evropského měnového měnového fondu je mezivládním cílem, který se bude řídit pravidly paktu stability a bez kontroly parlamentu a bez zapojení parlamentu do řízení se to úplně nevzdálí od těch postupů, které byly uplatňovány za řecké krize. Bez demokratického zapojení bude zase úhelným kamenem měnové politiky, rozhodování eh, vlád. Víme, jaký to mělo dopad eh, na stabilitu a také na chudobu. Děkuji, vážená paní kolegyně, a nyní má slovo paní Tomašič na jednu minutu. Na počátku Pane předsedo, Eh, bylo řečeno, že eh, zavedení eura bude jedním z největších, no, z největších vymožeností evropského projektu. Ale eh, ono to záleží na tom, koho se ptáte. Možná bychom se měli zeptat Italů nebo Řeku. Euro byl užitečný, protože vlastně centralizoval Evropskou unii a zmenšil manevrovací prostor pro členské státy. Totež, téhož bude dosaženo Evropským měnovým fondem. ESM se vlastně eh, promění v EMF a eh, Toto bylo možná logické během strašné finanční krize. Eh, tenkrát musela být Evropa odolnější. Ale iniciativa zřídit Evropský měnový fond je pokus no, převrátit krizové mechanismy něco, co bude mít stálý charakter. A tak vlastně ovládat způsoby, eh, jakým je finanční podpora eh, poskytována. Toto není zapotřebí. Děkuji a slovo má paní Pietikainen na dvě minuty. Eurooppalaisen valuuttarahaston perustaminen on looginen jatko. Hmm, děkuji. Evropský měnový fond je logickým krokem kupředu a logickým pokračováním evropského mechanismu stability, který vznikl v důsledku finančně hospodářské krize v Evropě, kdy jsme zjistili, že členský stát nemůže dobrovolně se zapojit do paktu stability a, a růstu zaplnit jejich kritéria a také nemá finanční kapacitu. Spolu s Tupekem a Sixpackem zde máme takový koherentní celek a v souvislosti s budoucností je důležité, abychom byli nezávislým aktérem, který je schopen fungovat v rámci legislativy EU a ne v rámci rozhodovacích mechanismů členských států. Mělo by zde být oficiální orgán, který bude činit rozhodnutí, jež budou založena na pravidlech, na kterých jsme se společně dohodli. Domnívám se, že to je zapotřebí, když uh, řešíme otázku dlouhodobé stability. Nebo si opravdu myslíte, že Eh, toto mohou rozhodnout jednotlivé členské státy na základě stejných kritérií, když například budeme hovořit o podporných balíčích pro Německo, pro Francii, pro Maltu a pro Kypr. Byla by tam stejná kritéria? Pokud si přejeme takový mechanismus, který by byl důvěryhodný na trhu, potřebujeme dlouhodobý měnový fond. Takový fond, který bude mít nezávislý status aniž by tam byly jakékoliv tlaky členských států. Takže v rozhodovacím procesu jsme tam, kde momentálně jsme a myslím si, že jsme logicky učinili krok ku předu od dob zmatečné situace v souvislosti s paktem stability a růstu. Nicméně musíme stále ještě eh, učinit další kroky. Děkuji vám. Nyní má slovo pan Gajer na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. E, vaše jazykové schopnosti mě ohromují. Dámy a pánové, Návrh ehm, Evropské komise, ehm, Evropský mechanismus stability převést evropské eh, právo je správný a dobrý, protože jenom takto je možné vykonávat demokratickou ehm, kontrolu a tam může být zaručena právě Evropském parlamentu. Rada by mě neměla odsouvat toto důležité téma dále. Je jasné, že aktuální struktura governance eurozóny musí být rozvíjena dále a eh, že eh, rozpočet eurozóny musí mít takovýto mechanismus, tak abychom mohli podchytit asymetrické šoky. Rozpočet rozpočet eurozóny musí být součástí celkového rozpočtu Evropské unie. Nesmí to být duplicitní nebo v nějaká sekundární struktura. Proto je jasné, že smysluplný rozpočet eurozóny může existovat jen tehdy, když mm, eh, tady víceletý finanční rámec bude mít eh, odpovědějící finanční prostředky. A proto fixování se na 1% ehm, ADP, eh, to je to, co mnozí šéfové při jednáních o IMF e mm, říkají, toto je nesprávné. Mm, ten, kdo chce, aby Evropa dostala svým příslibům, musí dodat prostředky. Nesmí to být žádné tebu, mm, protože rozpočet musí být schopen financovat. Je to z ekonomického hlediska inteligentní, například příjmy z transakčních daní nebo digitální daně by měly být využity v rozpočtu pro Evropské unie. Děkuji. E A nyní má slovo pan Kelly na dvě minuty. Prosím, máte slovo. <coughs> Děkuji vám, pane předsedo. Já vítám to, že vzniká Evropský měnový fond, který má zajistit větší zodpovědnost za rozvíjení a monitorování finanční podpory zacílené na členské státy. EMF by měl mít velkou zodpovědnost za eh, monitoring finančních problémů, ale je důležité, aby rozhodování zůstalo plně výraznou měrou v rukou členských států. Může to pomožit, pomoci efektivnějším reformám, udržitelnějšímu růstu a zlepšení společnosti, která zlepší život všech našich občanů. Jsem toho názoru, že budoucnost Evropské hospodářské a měnové unie má usilovat o finanční stabilitu a důvěru veřejnosti. Měli bychom zde dát prioritu dokončení bankovní Eh, unie a evropskému mechanismu stability. Musíme se zabývat také rozvíjení kapitálových trhů, kde je možnost nového mechanismu pro financování našich podniků a může to být doplněkem Evropského investičního plánu. Vítám řadu ustanovení tohoto návrhu zprávy, včetně e, participativní iniciativy, možnosti zapojit se všem členským státům, nejenom těm, které jsou v eurozóně. Ale zde výzva, aby v ESM byla dostatečná Expertiza která umožní eh, skutečně efektivní rozhodování. Vítám také iniciativu parlamentu, že předkládá stanovisko k tomuto tématu, když si uvědomí, jak pomalu to probíhá na radě. A opět není to poprvé, kdy parlament ukazuje, že je iniciativní v zájmy občanů a já vám velice děkuji za možnost zde vystoupit. Děkuji. Není má slovo pan Sand na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pokrok při vytvoření Evropského měnového fondu bude problematický, pokud nebude vyřešena ta politika, která se zatím skrývá. Eurozóna se musí zlepšit a musí posílit instituce, které dohlídejí, dohlížejí na její operace a chrání před krizí. To bude vyžadovat centralizace institucí a funkcí. Nicméně zůstává zde nedůvěra mezi členskými státy, alespoň těmi malými, že ty návrhy směřují k federalizaci a tu oni nechtějí, anebo ji považují za předčasnou. Trvat na tom, že EMF bude už teď integrován do komunitárního práva, bude bránit v pohybu vpřed. Zpráva tvrdí, že mezivládní uspořádání by EMF zpomalilo. Možná, ale lepší EMF, který bude fungovat pomalu než vůbec. Děkuji. A nyní má slovo pan Scheinfeld na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Období konjunktury a dekonjunktury jsou standardem na volném trhu, ale mají také uzdravující vliv na hospodářství a hospodářskou činnost. Problém se objeví tehdy, když jde konjunktura, se přemění v recesi. Tehdy už trpí nejen firmy a rozpočty státu, ale především a to největší škoda občané. Evropská unie tedy potřebuje správný a silný nástroj na stabilizaci těchto cyklů. A za druhé, státy Evropské unie potřebují podporu v období dekonjunktury, nedej bože recese. Evropský vládní mechanismus stability a jeho přeměna v Evropský měnový fond by mohlo být dobrým řešením. Já bych se tady nehádal o název. Důležité jsou jiné věci. Například přenesení práv na úroveň Unii a také odstranění požadavku jednomyslnosti ve prospěch kvalifikované většiny. A za třetí je také důležité říci, kdo může být příjemcem podpory z tohoto fondu. Evropský měnový fond musí také zajišťovat společný mechanismus ochrany pro jednotný fond restrukturalizace a spořádané likvidace. Jsem přesvědčen, že mechanismus, o kterém hovoříme, musí mít stálý charakter a velmi silné zakotvení v Evropské unii. Tehdy budeme moci počítat s jeho efektivním fungováním. Děkuji. Děkuji, vážený kolego. A nyní má slovo paní Vajdere na dvě minuty. Grazie, prezidente. Godate kolegi. Velo... Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi poblahopřát a poděkovat zpravodajům a vyjádřit spokojenost, jak pracujeme na politicky citlivých otázkách, eh, do kterých se rada vůbec ještě nepustila. A já podporuji ten, tu reformu evropského mechanismu stability. To je důležité, pokud chceme vyvíjet nástroje pro čelení potenciálním finančním eh, krizím. Jenom 19 zemí je, EU e je v eurozóně a pak je zde problém spolupráce, když je zde riziko e, negativních hospodářských dopadů nebo jiných e, makroekonomických problémů. Musíme vytvořit takový model, který umožní všem členským státům rychle a efektivně reagovat a získávat a poskytovat pomoc. A toto je opravdu dobrý krok. Evropský měnový fond bez ohledu na to, jak se bude jmenovat, tak zapojen do eh, právního rámce EU bude zásadní pro podporu členských států, které se dostanou do krizové situace. A je důležité, aby zde měly členské státy svá práva a aby zde nedocházelo k duplicitám a překryvům. Pokud usilujeme o efektivní a transparentní mechanismus rozhodování, tak musíme tyto nástroje mechanismu stability rozšířit včetně demokratické zodpovědnosti vůči Evropskému parlamentu a členským státům. Tím, že nástroje mechanismus stability rozšíříme, musíme zde nastolit rovnováhy mezi zodpovědností států vůči vlastním občanům i občanům jiných členských států. Při reformě mechanismu stability Samozřejmě musíme více zaměřit na podporu členských států než podporu bank, kde je někdy problematika té zodpovědnosti. Musíme zde být otevření a upřímní vůči našim občanům. Často jsme svědky toho, že eh, členské státy se názorově neschodují, ale zde máme příležitost, jak zreformovat ten mechanismus s dobrým výsledkem. Děkuji, vážená kolegyně Inese. Nedostal jsem žádnou žádost v rámci postupu Catch DI, takže dávám rovnou slovo místopředsedovi Dombrovskisovi jménem Evropské komise. Pane místopředsedo, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, naslouchal jsem bedlivě vaší výměně názorů. A je to další příklad eh, vitality eh, těchto diskusí. Můžeme jenom podpořit tyto úvahy o budoucím ukončení celé architektury ekonomické a měnové unie. Mm, ale naše práce zdaleka není ukončena. Myslíme si, eh, že náš návrh IMF e je zde krokem ve správném směru a dovolte mi, abych eh, znovu potvrdil, proč tomu tak je. Eh, první je integrace do evropského právního rámce. To by bylo ve prospěch lepší artikulace finanční podpory členských států v případě krize a přispělo by také k lepší koordinaci a dohledu na finančním sektorem. Komise, Rada a Evropská centrální banka budou v tomto směru pracovat a také by to umožnilo posílit zodpovědnost ESM na evropské úrovni e, vedle národní úrovně a také by to zvýšilo legitim, demokratickou legitimitu. To jsou Eh, nejenom kroky, které mají být učiněny v členských státech, eh, ale eh, tak vůbec v celkové eurozeně. Dále by to umožnilo zvýšenou transparentnost a zúdní přeskum jednotlivých kroků v institucích EU, ale také bychom zúraznili tím, že tato integrace do právního rámce by, by znamenala uznání důležitosti toho, co bylo učiněno. A závěrem, bez ohledu na to, jak bude ESM v krátkém nebo střednědobém období pracovat, členské státy eh, musí zohlednit stávající úkoly a roli, která byla nastíněna v evropských smlouvách aniž by se narušila rovnováha kompetencí mezi Evropskou unii a členskými státy. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo. A nyní má slovo zpravodaj pan Maňka. Prosím, Vladimíre. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mému spoluspravodaji Pedrovi Silvovi Pereirovi za skvělou spolupráci. Děkuji stínovým zpravodajům i našim poradcům a spolupracovníkům za skvělou práci. Rád bych zdůraznil, že členské státy nedokáží sami řešit systémová rizika, která ohrožují finanční stabilitu Evropské unie. To není jen o profitujících firmách, o kterých hovořil pan Marušík, ale také o otřesech, které v globalizované ekonomice mohou postihnout i tyto profitující firmy a společně s nimi stáhnout do problému celé regiony, státy a problémy rozšířit i do jiných zemí. Na řešení takovýchto ohrožení potřebujeme mít nástroje. Současný mezivládní charakter Evropského stabilizačního mechanismu snižuje jeho schopnost efektivně reagovat na hospodářské a finanční otřesy. Budoucí začlenění Evropského mechanismu stability do právního rámce Evropské unie posílí jeho efektivitu. Dokud se tak nestane, požadujeme, aby se v krátkodobém horizontu uskutečnila smysluplná reforma prostřednictvím revize smlouvy o Evropském stabilizačním mechanismu, aniž by byl dočen ambicioznější vývoj v budoucnosti. Tady není na místě individualismus, jen společným úsilím přineseme větší jistoty a stabilitu pro eurozónu a v konečném důsledku pro celou Evropskou unii. Děkuji. Děkuji, vážený kolego Maňko. Diskuze je uzavřena, hlasovat se bude zítra. ora la relazione di, na pořadu jednání je zpráva pana Pípra, ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě. Rovnou dávám slovo zpravodaji panu Píprovi, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové. Jsme Evropou svobody a hodnot. Jsme Evropou, která hájí spravedlivou hospodářskou soutěž. A jsme Evropskou unii, která je vždy silná tehdy, když drží pospolu. Americká cla na evropské automobily, levný čínský dovoz eh, oceli a hliníku. Pokud vystupuje EU svorně, tak Trump a spol nic proti našemu průmyslu nezmůžou. To ovšem funguje jenom tehdy, když je to postavené na správných základech, tedy na obchodních smlouvách EU se všemi částmi světa. Takovýto základ jsme nyní vytvořili pomocí nařízení 868 pro zajištění hospodářské soutěže také v oblasti letecké dopravy, tedy v oblasti, kde zatím neplatí pravidla VTO. Oč zde běží? V jiných částech světa dochází ke státním dotacím pro letecké společnosti a někdy takovou měrou, eh, že to